Colleagues. Milí kolegové, prosím, posaďte se. Bez ohledu na ošemetné změny programu a změnu sálu a tak dále, nás stále čekají zajímavé body na projednání. Vlastně tedy jeden bod, obsahový bod tedy, ale je to bod velice významný, a mně je velkým potěšením, velkou ctí přivítat eh, generál poručíka Ludviga Leinhose, který je šéfem CID, což je služba pro kybernetický a informační prostor v rámci německých ozbrojených sil. A je dlouholetým a velice zkušeným členem armádního sboru, zkušený v této oblasti, tedy oblasti kyberobrany. Jsem si jistá, že budeme mít příležitost s ním co nejšířeji diskutovat kyberbezpečnost. Přičemž tématem bude Kyberbezpečnost jakožto doména, která byla předmětem společného prohlášení NATO a EU. A je to jedna z významných oblastí spolupráce. My se pak snažíme nabídnout k tomuto procesu řádný parlamentní dohled, ačkoliv je mnoho věcí, které stále musíme doladit. A proto vás, generál poručíku, vítáme a těšíme se na informace o vašich zkušenostech. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové, dobrý den. Je mi potěšením být opět v Bruselu. Jak možná někteří víte, byl jsem mezi lety 2013 a 16 ve velitelství NATO v Bruselu, takže se mi to tak všechno vrací. Dnes bych vás rád informoval o takovém rámci, o tom, co jsme eh, v Německu udělali, nejen tady ve vojenském sektoru, ale vlastně takovém celovládním přístupu pro řešení kybernetických výzev, které jsou před námi. Dovolte mi začít pojmem digitalizace. Digitalizace je totiž to, co zcela změní naší společnost. Není to pouze technická výzva, je to výzva daleko, daleko širší. A to platí nejen pro civilní svět, ale i pro svět vojenský. E, s tím bych chtěl dodat, že to není pouze technická výzva. Je to věc, která bude mít vážný dopad na naše organizace, procesy a budeme muset také probrat, jaké jsou nejpravděpodobnější scénáře v potenciálním konfliktu mezi eh, digitálně vyvinutými státy, zda to budou ty klasické konflikty nebo to bude něco hybridního. A jednou z konsekvencí digitalizace je to, že budeme mít hodně profesí, které zmizí anebo se významným způsobem změní. To platí také pro vojenský personál. Takže eh, je toho hodně, jak digitalizace mění naši společnost. Digitalizace má pro nás řadu výhod, ale každá mince má dvě strany, takže i zde jsou určité nevýhody. Nechci procházet eh, všechny tyto příklady, které vidíte teď na snímku. Některé dobře znáte, jsou známé na mezinárodní úrovni ale rád bych trošku ilustroval rozsah ehm, kyberútoků, které se mohou objevovat. Narůstá jejich počet i jejich kvalita v posledních letech. Ehm, škála efektů může být od ehm, ukradených dát přes manipulaci informací, útoky DOS, a nebo, ačkoliv to vlastně není kinetický útok nebo fyzický útok, můžete způsobit i kinetické efekty, jako třeba e, činnost viru Stuxnet. A lze ohrozit i životy. Tady jsme měli různé příklady útoků na nemocnice, kde e, vlastně ten e, efekt je téměř přímý. Takže to spektrum je velice široké. Podíváte-li se na spíše tu informační část kyberprostoru, tak tam je velký vliv sociálních médií, kde dochází jaksi ke konfrontaci našich demokratických hodnot, což může být další kon- konsekvencí rychlé digitalizace. Pak je zde další výzva, která je společná pro všechny naše státy. Máme mnoho různých aktérů, kteří mohou tyto efekty spustit eh, třeba Script Kiddies, eh, nebo různí teroristé, organizovaní zločinci a i státní aktéři. Je zde jedna důležitá věc, alespoň podle mého názoru, kromě států jsou zde dva další aktéři eh, na mezinárodním poli, kteří mohou působit na vysoce digitalizované státy velkým efektem. Tedy jsou zde i jiní aktéři, kteří mohou představovat pro digitalizované státy výzvu. To je potřeba nezapomínat. Co se týká ozbrojených sil, jenom abyste eh, si udělali představu, digitalizace řeší nejenom jednu oblast, eh, podobně jako v celé společnosti, tedy digitálně komunikujeme v kancelářích, máme různé eh, velitelské systémy, které jsou digitalizované, ale eh, logistika, dodavatelský řetězec a tak dále. Ale eh, má to vliv také na naše zbraňové systémy. Takže opět i na vojenské straně je to portfolio velice široké. Co se týká té správní stránky věci, my jsme eh, kyberprostor v německé obrané politice formulovali v Bílé knize z roku 2016 Přičemž když tuto bílou knihu porovnáme eh, s rokem, se situací v roce 2006, tedy tehdy přišla ta první bílá kniha, a prostor tam byl nějakých deset let, když se podíváte na pojem kyber nebo um, hybrid v, tom, v, té, v té staré bílé knize, tak tam to nenajdete, ale v té bílé knize v roce 2016 se to objevuje téměř všude. Uh, ta bílá kniha řeší otázku posílení celovládního přístupu v této oblasti a tím pádem také formuluje fakt, že na straně ozbrojených sil je potřeba, abychom se posílili, navýšili své kapacity. Je zde také velice prominentní personální aspekt, což je tedy otázka pro celou společnost. A kromě toho ta bílá kniha řeší také to, že abychom byli efektivní, musíme, se, musíme soustředit své e, zdroje na konkrétní oblasti, což platí univerzálně. Pak máme ještě jeden dokument, který byl odsouhlasen naším parlamentem v roce 2016, to je e, kybernetická strategie pro bezpečnost Německa. Schvaloval to tehdy ministr vnitra za úzké spolupráce s ministrem obrany a i v tomto dokumentu se objevuje mnoho zajímavých koncepcí, v tom smyslu, že se zde opět objevuje ten celovládní přístup a zmiňuje se další rozvoj jednoho prvku, kterému říkáme Národní centrum pro kybernetickou obranu, což je něco, co bude dále rozvíjeno v úzké spolupráci s námi, tedy s federálními ozbrojenými silami. Půjde o různé týmy rychlé reakce a tak dále. Takže e, celkově vzato opět je to velice široká paleta nástrojů. A teď tuto legislativu musíme převést do reality. V některých oblastech jsme na dobré cestě, jinde nás implementace teprve čeká. Obecně vzato, e, tady to je otázka mezivládní odpovědnosti v podstatě zde máme tři ministerstva, která jsou odpovědná za tuto oblast, nicméně jejich činnost je potřeba koordinovat. Máme ministerstvo zahraničí, které řeší otázku kybernetické politiky. Za kyberbezpečnost odpovídá ministerstvo vnitra, jako ve většině států. A pak máme ještě otázku kyberobrany, která spadá pod ministerstvo obrany. Ono eh, ne úplně snadno se rozlišují činnosti kyberbezpečnosti a kyberobrany. Potřebujeme odolné procesy pro spolupráci mezi těmito entitami jedině tak můžeme být efektivní. Co děláme na vojenské stránce? Naše ministrině obrany rozhodla v roce 2015, že bude vyvinut koncept jak eh, k té věci přistupovat po vojenské stránce. Na začátku roku ministrině rozhodla, eh, což byl výsledek té prvotní koncepce, eh, rozhodla o dvou věcech, tedy za prvé, že bude zřízeno ředitelství takového Chief Information Officera na ministerstvu obrany, který se bude zabývat těmito tématy, a pak, že bude vytvořena nová vojenská služba, což je právě služba CID nebo respektive CIDS. Eh, takže podobně jako NATO na jednom z nedávných summitů považujeme kyberprostor jako naši operační doménu, takže máme proto zřízenou vlastní službu. Takže jenom abyste pochopili tu strukturu v Bundeswehru, máme tedy ministerstvo obrany, v Bundeswehru máme Eh, hlavní vojenský organizační prvek a potom hlavní civilní prvek. V tom vojenském prvku tam jsou ty eh, klasické služby, tedy armáda, letectvo a námořnictvo. Kromě toho tam spadá také zdravotnická služba, eh, podpůrná služba, která řeší otázky typu logistika, vojenská policie, a tak dále. To jsou tedy ty horizontální aspekty. A pak se k tomu přidává to nové centrum CIDS, jako takový ten čtvrtý pilíř. E, kromě tedy e, země, moře, vzduchu máme ještě kyberprostor ošetřen. Takže e, tato služba bude vlastně stát na stejných podkladech jako klasická armáda letectvo námořnictvo. A pak tam je ta civilní složka, Eh, ta je odpovědná za personál eh, a různé nákupní činnosti. Tak tady eh, je zobrazeno trošku něco jiného. My kyberprostor považujeme za doménu podobně jako je země, vzduch, moře a vesmír ale z hlediska vojenského plánování to také znamená, že eh, vlastně můžete vždy využít kapacity z jedné této domény, jinými slovy je to vlastně nezávislá doména, ale zároveň může doplňovat nebo podporovat ty klasické domény, případně je nahrazovat. Takže eh, je to vlastně složka, která má podpůrnou roli, jakožto i roli samostatnou. Co se týká přímo mé služby CIDS, ehm, tak eh, na tak velkou organizaci jsme postupovali velice rychle po té, co v září 2015 naše ministrině podnikla eh, to rozhodnutí, respektive v dubnu 2016. V dubnu 2017 už jsme měli hlavní, eh, hlavní štáb. Loni v červenci jsem pak převzal velení nad samotnými vojáky, jejich zhruba 1500 a budeme to dále navyšovat, než dosáhneme FOC, tedy definitivní operační kapacity, někdy v roce 2021 nebo 2022. Takže aktuálně jsme v té, řekněme, chodící fázi. Na začátku jsme byli závislí na podpoře jiných složek, ale teď jsme eh, dosáhli takového mezikroku, řekněme, kdy už se snažíme se rozhýbat a potom po roce 2021 už budeme eh, dosahovat plné, plné rychlosti, tedy plných kapacit v rámci mé služby. Za co je má služba odpovědná? Rád bych zmínil čtyři hlavní složky. Nejprve, a to je naše hlavní poslání, tedy eh, provozovat IT systém Bundeswehru, tedy veškeré naše ICT infrastruktury v Bundeswehru aby byly dost mobilní, aby byly rychle nasaditelné. A samozřejmě musí fungovat bezpečně. Takže zajištění a provozování naší IT infrastruktury. Druhá oblast, kterou řešíme, je eh, to, že jsme u nás soustředili naše vojenské spravodajství, protože eh, tam je také určitá konektivita na kybersvět a my tomu říkáme také ty nekinetické efekty, to čemu říkáme, tedy mm, mm, je to třeba klasická elektronická válka, ta, ta už existuje dlouho. Řešíme také otázku informačního prostředí a také otázku kyberprostoru, to znamená kyberoperací. A pak je tady ještě ten třetí pilíř, to znamená nějaké geo, geospaciální kapacity, to znamená jakási podpora pro naše jiné ozbrojené složky, ať už je to situační povědomí nebo poskytování geografických informací a e, mnoho jiných zajímavých vědních oborů. Má služba je hlavně tou službou, která e, hraje velkou roli v tom celovládním kybernetickém přístupu, jak jsem vám o tom už říkal, co do strategie naší ministrině obrany. E, co se týká našeho personálu, vybíráme hlavně lidi s eh, příslušnými znalostmi. Máme tedy to SIGINT, eh, elektronická, elektronické vedení války, vojenské spravodajství, to jsou tedy jaksi takové ty buzzwords. Eh, všechno jsou to dovednosti, které u nás zdržujeme. Dříve to bylo roztříštěno mezi několik služeb, teď se to soustředí všechno u nás. Jaké kapacity eh, tedy eh, rozvíjíme nebo nově nabízíme? Eh, tady máte takový kruh s pěti hlavními oblastmi. První oblast, kterou zmíním, je tedy rozpoznat situaci v kyberprostoru, kde navyšujeme kapacity pro provádění kyberoperací a dále posílíme naše znalosti eh, rozvoje softwaru a jeho integrace. Ne, nejde o to, že bychom chtěli konkurovat eh, průmyslu, ale spíše, to jde, spíše jde o přizpůsobení softwaru pro vojenské účely. Posílení kyberbezpečnosti, to je naprosto zásadní samozřejmě. A soustředíme se také na klasické vojenské spravodajství, průzkumnictví a operační plánování. To jsou tedy ty hlavní oblasti. A co bych chtěl trošičku rozvést, je to rozpoznávání té situace v kyberprostoru. To vidíte zde. Toto je takový koncepční diagram, chcete-li. Máme celou řadu oblastí, které mohou přispívat k, k, k povědomí o kyberprostoru. Takže v rámci naší služby, v rámci našich služeb máme vlastní systémy, které poskytují takový obrázek o kyberbezpečnosti, ale samozřejmě i prostřednictvím vojenského zpravodajství získáváme potřebné znalosti. A my se chystáme toto všechno, ty, ty, ty, ty, ty, ty střípky, združit do takového jednoho centra, situačního centra, které bude u mě v hlavním štábu. Samozřejmě budou hrát stále své vlastní role, ale jde o to, abychom zajistili lepší povědomí a lepší možnosti vydání varovných indikátorů, pakliže se něco bude dít, bychom mohli koordinovat vojenské operace a potenciální dopady. V rámci této situace samozřejmě zvažujeme i vojenský aspekt celé věci. Je to součást takového toho celostnějšího přístupu budeme také vytvářet tedy Národní centrum pro kybernetickou obranu pod vedením ministra vnitra, takže ten přístup je skutečně holistický. To znamená, že máme mnoho různých zákazníků, jak na straně Bundeswehru, tak na straně mimo armádu. Další aspekt, který chci zmínit, je aspekt personální. Je to výzva v mnoha oblastech, protože požadavky na tu expertízu zde je, jsou daleko vyšší, než jaké můžeme splnit. A to je důvod, proč jsme zřídili vlastní eh, službu, protože v rámci německého systému můžete ovlivnit nebo změnit ty kariérní postupy, pakliže máte roli šéfa nějaké divize. Takže my se snažíme přizpůsobit a modifikovat ten kariérní postup eh, vojáků, kteří u nás slouží, aby, abychom to zatraktivnili. Snažíme se získat lidi zvenčí, eh, s civilními zkušenostmi, dostat je do armády a děláme to různými způsoby. Eh, řešíme to finančními pobídkami, stejně tak jako specifickými nabídkami školení, abychom to zatraktivnili. Takže tam se toho také děje mnoho, částečně už je to zavedené, částečně se to stále vyvíjí. Je zde jeden konkrétní aspekt. Od začátku letošního roku například nabízíme na Mnichovské univerzitě eh, magisterský titul v oblasti kyberbezpečnosti. Ten je otevřený nejen vojákům, ale i jiným vládním složkám, Eh, abychom přitáhli více odborníků na kyberbezpečnost, abychom měli eh, náležité, náležitě kvalifikované absolventy. Takže to jsme právě spustili. Řekl bych, že to je velice zajímavý přístup a těšíme se na jeho výsledky. Další oblast, eh, té říkáme kyberrezerva nebo kyberspolečenství. Tam také rekrutujeme personál podle mě je tato oblast naprosto zásadní z mnoha důvodů. Jednak přispívá k tomu celovládnímu přístupu, umožňuje výměnu znalostí a know-how, ale je to také další skupina expertů, kterou poté můžete využívat. Nejde o to, že bychom eh, eh, hledali vyloženě rezervisty z vojenského hlediska, ale jde také o personál, který pracuje v civilní oblasti, a vlastně dělá něco úplně jiného, než dělají vojáci, ale mají potřebné zkušenosti. A zajímají nás samozřejmě také lidé, kteří přicházejí zvenčí, kteří v armádě nebyli, snažíme se je začlenit do našeho systému. Takže to je opět velice zajímavý přístup. Zájem je velký. Od doby, kdy vznikla má služba, jsme eh, jenom v této oblasti měli více než 500 kandidátů a zatím máme více než 100, ať už jedním nebo druhým způsobem, eh, nabraných osob. Kyberklaster, to je další oblast, eh, kde spolupracujeme s Mnichovskou univerzitou. Právě jsem zmínil ten magisterský program a teď s tou univerzitou vytváříme také platformu pro združování průmyslu vědců, vědeckých zařízení a e, našeho vzdělávacího systému na Univerzitě Bundeswehru. Takže abychom zkrátka měli lépe sesíťovaný přístup, abychom mohli lépe využívat zkušenosti jeden druhého. Tady jde tady téměř výlučně o vzdělávání, školení a vědu, ale zaujímáme zde také takový horizontální přístup. Mnichově. Další oblast, eh, tomu říkáme Cyber Innovation Hub, tedy nějaký inovační úzel pro kyberprostor. Eh, toto je činnost, kterou zatím provádíme v podobě pilotního projektu pro, po, po tři roky. Snažíme se získávat znalosti ze start-upů společně s federální armádou. A snažíme se najít takové technologie, které by byly využitelné pro naše účely. To je tedy další aspekt, tedy že bychom ty talentované startupy, ty talentované lidi integrovali do našeho kybernetického konceptu. Toto tedy teď poběží tři roky a po třech letech uvidíme, jak budeme pokračovat. Možná zaujmeme širší přístup, záleží na tom, jak toto cvičení, které začalo minulý rok, jen tak mimochodem dopadne. Co se týká mezinárodní spolupráce, my jsme už zahájili spolupráci s našimi partnery v NATO a v EU, a to několika způsoby. Já jsem se zrovna včera vrátil z Talinu, kde jsme se setkali na takzvaném Cyber Commander Fóru. E, to nejsou pouze tedy e, šéfové kyberdivizí NATO, ale také z Evropské unie, e, a vč- zrovna včera jsem spolu s nizozemci předsedal. Ono se to předsednictví mění každý rok, takže teď budeme předsedat jeden rok jako Německo. Probíhají bilaterální schůzky a spolupráce s několika různými státy, přičemž na tom budeme dále stavět a dále podporujeme menší národy v tom, čemu říkáme tvorba. Tvorba kapacit, myslím, že Evropská unie používá něco podobného. A e, jak si komplexněji vzato se účastním také Světového ekonomického fóra a výměny názorů, hlavně se zástupci průmyslu. Ale v rámci této spolupráce e, je podle mě nutné nejen vědět, kdo co dělá, ale zjistit také, kdo má jaké zájmy v této oblasti. No a s tím už jsem v podstatě na konci mé formální prezentace. Jsem samozřejmě připraven zodpovědět jakékoliv dotazy, které vzejdou z pléna. Děkuji. <coughs> Wow, not much. Takže eh, si myslím, že pan Galer určitě bude chtít něco říct. Eh, Děkuji za zajímavou přednášku a za představení toho, jak se eh, v Německu eh, eh, přizpůsobujete těmto výzvám. Je jasné, že je třeba vést rozsáhlou spolupráci v této oblasti. Vy říkáte, že přijíždíte Stalinu a a ona tady je také podpora pro menší země, pro budování kapacit, takže věci kybernetických záležitostí, to je poměrně velká věc. A, hm, A my určitě třeba eh, ještě musí, eh, všechny, eh, všichni mají co přispět k těm schopnostem, které jsou třeba v této oblasti. Mě by zajímalo něco k té spolupráci. Jak ji nejefektivněji zorganizovat? ať to budou eh, ta fora, kde teď eh, předsedáte, eh, hm, nebo se tam se to rozšíří o nějaké další státní instituce, kde tam, kde se to týká těch soukromých veřejných i vojenských věcí, tam je velice těžko nastavit tu spolupráci, kdo spolupracuje s kým a koho, nech, koho vynechat. Už máte nějaký princip toho, koho eh, nepřipustit, koho naopak pozvat. Je tady nějaká eh, věcná definice tohoto. A potom by mě zajímalo, jak eh, se debatuje o tom, od kdy takový kybernetický útok, který může mít obrovské dopady, považovat za útok podle článku 5. Myslím, že tady ještě nepanuje žádná schoda. Můžete nám eh, možná říci, eh, eh, kterým směrem se ubírá diskuse? Kdy už můžeme hovořit o, v této souvislosti o případu vhodném k obraně? To, co bylo od hlavně začátkem roku v Německu, že ministerstvo eh, zahraničí eh, a další instituce byly vystaveny dlouho ruským útokům. Kdo na to přijde? Eh, byli to vaši lidé nebo ten, kdo to zjistí a pak vás informuje? když to někdo zjistí, tak vás informuje, tak já se nedokážu představit vůbec, jaké jsou tady informační toky, odkud kam. Viděli jsme také, že takové eh, útoky eh, se týká jenom jedné země, ale jdu také paralelně, kde je tady nějaký, eh, nějaká evropská instituce nebo orgán v NATO, ve kterém se to efektivně koordinuje. Vzhledem ke komplexnosti těch výzev, je otázkou, jak to ale zase eh, smysluplně vydefinovat tak, aby ty věci se opravdu eh, mm, zpracovaly efektivně, když to řeknu tak technicky. Děkuji. Děkuji. Ještě pan Zdrojevský. Eh, děkuji. Eh, já mluvím, eh, vám velmi dobře rozumím, ale budu mluvit eh, či polsky. Moje první otázka souvisí s komplimentem na vaši adresu. Tohle byla velice dobře německy skonstruovaná reakce na kybernetické hrozby pěkně uspořádané s rozdělením e, pravomocemi, e, rozdělením pravomocí e, s dobře rozplánované vzdělávání s dokumentem přijatým pro parlament. Otázkou je, jestli takto vytvořená garnitura může být aplikována a v eh, každé jiné zemi, nebo je to tak eh, eh, specifické, že to může být pouze vzorem? Specifické pro Německo tedy. Druhá otázka. Na předchozím zasedání výboru pro obranu jsme tady měli informaci, že teroristické organizace dávají desetkrát více penězí na svoji přítomnost v sítě, v internetu, na mm, propagandu, na získávání příznivců a než na teroristické útoky. Jak eh, vypadají eh, ty eh, naše útoky v rozsahu 3-4 let, pokud jde o Německo? Máme v tu chvíli také ročení s takovým nárůstem na kybernetickou bezpečnost. Třetí otázka a souvisí s tím, jak to, jak, jak to vidím a s tím souvisí jedna důležitá mm, diagnóza. Čím více globalizace, čím eh, více eh, dostupnosti eh, k něčemu, tak tím hůř se to zabezpečuje. Z hlediska obrany a z hlediska bezpečnosti velmi široce pojaté je v současné, není v současné době ne, dobré se odklonit od globalizace, abychom se lépe za a, a, bezpečili před eh, kybernetickými eh, útoky na státní systémy, obranné systémy a tak dále. A poslední věc se týká využívání evropských eh, satelitních systémů. Víme, že německá armáda jede hlavně na Eh, GPS, čili eh, na americkém eh, satelitním systému. Do jaké míry úspěchy Koperníku a Galilea mohou využívat armády v německý stát a Evropa při stávajících hrozbách, nejenom teroristických? Děkuji. Žádné další dotazy, takže já využím ji také for, for this extremely interesting. Ehm, pane eh, generál poručíku, já vám velice děkuji eh, za váš příspěvek a na základě vaší zkušenosti, jak nahlížíte na ty složité problémy, co se týče kybernetických útoků včetně toho, co řekl kolega Azvěvsky, i ohledně tedy těch možných nestátních aktérů či naopak státních aktérů. Ono se to také týká té otázky kybernetické bezpečnosti vůči tedy kybernetické obraně, takže bych eh, byla ráda, kdybyste mohl také o tomto pohovořit. No a dále dnešní dopoledne jsme diskutovali o Brexitu. Jak vy nahlížíte na ten možný modus operandi po vystoupení Spojeného království z EU v rámci tedy vaší oblasti? kybernetické bezpečnosti a spravodaj, eh, sdílení spravodajských informací. Jak tedy bude vypadat ta spolupráce na úrovni NATO-EU nebo na jaké úrovni ta spolupráce bude probíhat a jaký druh spolupráce bude tedy tím nejlepším modelem, aby plnil ty účely, řešit ty největší výzvy. Takže to je prozatím vše. Prosím, máte slovo. <clears throat> Thank you very much. Uh, Děkuji. A já uh, přeskočím do Němčiny, pokud to bude možné. Než mal uh, Nejdříve k těm prvním otázkám ohledně toho, kdo s kým jedná, to vymezení. Tak já bych tady eh, eh, to diferencoval. My jsme ve fázi, kdy všechny ty věci eh, zatím se neřídí podle žádného vzoru. Musí probíhat dialog. A já bych zatím nikoho neizoloval. musíme vytvářet totiž informovanost, povědomí. Tahle témata zatím nespadají do takové komfortní zóny všech, kteří o tom musí teď rozhodovat, takže třeba, aby ta debata byla vedena co nejšířeji. Pokud jde o ehm, tedy taková, jako v současné době takové situační povědomí. Já nechci konkrétně eh, se vyjadřovat k tomu útoku, čili tak eh, tam jde o to, ehm, tam, ne, tam nemůžu eh, říkat, jaké mechanizmy to šlo, ale Eh, máme eh, německé eh, národní obrané středisko, kde jsou soustředěny všechny ty úlohy obrany, čili máme tam také tedy naši vojenskou složku, ale také spolkový kriminální úřad, zpravodajské služby. Tak se to koordinuje, víc bych tomu tady neříkal. Potom ten kybernetický útok podle článek 5. O tom se tady také nějakou dobu debatovalo. Ano, Eh, šéfové států a vlád eh, eh, se skonstatovali, že to lze udělat, že, že to může také znamenat článek 5. Ovšem otázkou je, kdy bude překročen určitý práh. A to s tím souvisí ta myšlenka. Samozřejmě to musí být do určité míry závažné, ale zároveň musíme nechávat útočníka v nejistotě. Eh, pokud jde o naši reakci. Takže je myslím také správné, eh, že jsme se záměrně eh, pokusili definovat od kdy už je to článek 5 a od kdy ne. Do kdy ne. Pokud jde o otázku polského kolegy strukturovaná, dě, dě, děkuji za váš kompliment. Do jaké míry je to také tedy eh, vzor pro ostatní země. Ano, já eh, jsem to samozřejmě probíral eh, s kolegy z ostatních zemí. My jsme organizačně docela pokrokoví na tom v Německu, ale ale jiné, jiné země to asi neudělají jednaku jedné. Mm, Američané jsou možná, pokud je o velikost, trochu na tom jinak, ale některé země to eh, nemůžou vzít přesně přes kopírák, ale můžou se nechat od nás inspirovat. Já to nemůžu posoudit obecně jak, protože samozřejmě ta výzva eh, se týká velikosti eh, organizace. Musíte tu vůli prosazovat z hora dolů, protože jinak ji neprosadíte. To je otázkou velení a také politického řízení v těch jednotlivých zemích. Do, jakých, do jaké míry je tam ta struktura postavena silově. A nicméně eh, je jasné, eh, že eh, se i v vojenské oblasti při, budeme přibližovat v takovéto organizaci. Jak to vypadá jednotlivě, tak to uvidíme na to, jak se to vyvine. Máme nějaké řešení, jestli to bude stoprocentně trvalé, nebo to bude se doladit, to ještě nevidíme. Nicméně mám ten dojem, že jsme na správné cestě. Druhá otázka. Eh, terorismus, eh, který dá více peněz eh, na to, tak to je samozřejmě otázka, kterou by odpověděli spíš zpravodajské služby než já. Takže na to já vám odpovědět nemůžu. Pokud jde o globalizaci a bezpečnost, to je samozřejmě výzva. Já si nemyslím, že globalizaci bychom zadrželi. Ale jsou tady věci, eh, kterým budeme muset eh, věnovat pozornost. My jsme samozřejmě vytvářeli systémy eh, na civilním trhu a jinde. A to téma kybernetická bezpečnost nebylo na prioritním místě. Prostě se tomu nedávala priorita. A pokud si to konkurovalo s jinými požadavky na výdaje, tak bylo třeba to nějak vymezit. A teď kybernetická bezpečnost i v průmyslu, i v hospodářství eh, začíná být, nebo začala být eh, něčím eh, jako faktorem přežití. Nastaly už při kybernetických útocích zásadní škody a ty mohou dosáhnout takového rozsahu, že člověk potom zmizí z trhu a, a mm, podle toho je třeba přizpůsobovat strategie. Proto je eh, důležité nezadržovat globalizaci, ale eh, standardy eh, a bezpečnostní mechanismy přizpůsobit tak, aby to riziko bylo zvládatelné. Samozřejmě nulové riziko znamená nic nepropojovat do sítě. Ale samozřejmě podle rizika, to, to riziko musíme udržovat malé, ale je to takové eh, eh, je to, je to taková hra na schovávanou, vždycky se jako lépe uh, schováte a pak zase uh, vás někdo odhalí a tak dále. Když máte doma jednou dobře zabezpečený nový počítač tak a nezabezpečujete ho dále, tak vás jednou někdo dostane. Takže globalizaci bychom nezadržovali, ale otázka bezpečnosti je velice důležitá. A některé věci je možné udělat jenom národně v některých oblastech. Galileo jako alternativa pro GPS, tak eh, eh, samozřejmě k tomu jednou také dojde. A pardon, pardon, ještě jsem zapomněla vaše dotazy. Nestátní uh, aktéři. To jsou dvě zvláštnosti, které máme v této oblasti. Máme tady uh, uh, faktor rychlosti v eh, kybernetickém prostoru. To, že uh, musíme, uh, je musíme čelit, aniž bychom znali všem uh, všechno o, o v, pachatelích. Jsme tedy uspořádaní tak, abychom přiřadili určité povinnosti, aniž bychom věděli, abychom znali přesnou povahu výzvy musíme řešit nějakou situaci. Ehm, toto je jedna eh, z výzev, kterou bude eh, mít eh, stát v rámci svého celostního přístupu. Pokud není jasné, komu ten útok připsat, komu nejsou jasné hranice, tak je samozřejmě tady problém definovat odpovědnost. Ale přesto je třeba se s tím nějak vypořádat. Nestátní aktéři to je tady také ta další výzva. Máme tady eh, samozřejmě existenciální ohrožení eh, eh, státu mm, dlouhá staletí vlastně z klasických útoků. A potom teď máme nestátní aktéry, kteří jednotlivými prostředky mohou zautočit na státy ve svém podstatě. To je také velká výzva. Brexit. Tak já teď nechci se pouštět do politické debaty, ale my samozřejmě eh, eh, Británie je eh, a zůstává členem NATO, takže tady myslím, že tady nemáme žádný důvod takto dále pokračovat. A kromě toho jsou tady bilaterální vztahy, které také existují. Takže eh, tady eh, to eh, nemá na nás žádný přímý negativní dopad, protože s Brity budeme spolupracovat i dále. A ty, ty, ty další věci, to je spíš vaše záležitost. Okay. Our colleagues will... Děkuji. Ještě další kolegové chtějí položit další otázky. Pan Galer. Ještě jedna věc, taky berlická rezerva. Tím jste myslel záložníky, kteří jsou eh, speciálně, eh, nebo můžou být eh, speciálně povoláni pro tyto účely. Vy říkáte, že nad rámec tohoto klasického, této klasické oblasti, kteří tedy nejsou součástí Bundesféru, ale jsou odborníky ve své oblasti. Máme cíleně tedy záložníky, které můžeme povolat, nebo je to spíš o to, abychom se obrátili na celý civilní sektor? A samozřejmě ten poslední vývoj eh, můžeme eh, přímo eh, nakoupit, nebo tedy, pardon, musíme zohlednit ten poslední vývoj. To je poměrně široká věc. Tak to může být klasický záložník, který funguje někde jinde a mm, mm, mm, může se k tomuto vrátit. Eh, byl to někdo, kdo pracoval u Bundeswehru a pak se kvalifikoval v občanském životě eh, na toto, ale ty klasický kybernetičtí záložníci nemusí být vůbec u Bundesféru, eh, ale budou chtít přispět u Bundesféru a jsou různé mechanismy, jak může přistoupit, jsou tady různé smluvní konstrukty, máme mechanismy, jsou to všechno individuální případy a budeme se snažit do toho vnést systém. Těch 500 eh, zájemců, eh, které teď eh, máme, ty, ty bylo třeba posoudit individuálně. Někteří jsou klasické případy a mm, my jsme si museli posoudit, jak se k ním postavit. My jsme samozřejmě nějak právně vázáni takže všechny tyhle eh, věci byly taková eh, výzva, ale samozřejmě máme tady eh, možnost speciální smluvní úpravy. Samozřejmě otázka dodržování předpisů. Máme spoustu zkušeností s firmami, které, ve kterých máme kontakty, ale tady je otázka tady toho dodržení právního rámce. Čili jak Eh, tedy eh, se postavit k někomu, eh, kdo s námi nemá žádný smluvní vztah, jako jsou banky, pojišťovny, které mají také spoustu odborníků. There no. Myslím, že už tu nemáme žádné další žádosti o slovo. Takže za náš podvýbor pro bezpečnost a obranu vám, pane Eh, generál poručíku, chci velice poděkovat za poskytnuté informace, za to, že jste se podělil z vaší zkušenosti a pohovořil i o těch změnách, které probíhají v německém vojsku. Je to velice zajímavé. My se snažíme zaměřovat na obranu, kybernetickou bezpečnost v rámci Evropské unie eh, jako celku také eh, je důležité znát zkušenosti v této oblasti znata a jsme obohaceni těmito vašimi zkušenostmi a propojením s NATem. Určitě je důležité znát tedy i vlastní zkušenosti z jednotlivých členských států a být obeznámeni s kroky, ke kterým oni přistoupili. Tímto vám velice děkuji. Ještě se táží kolegů, zda mají něco do bodu různé. Nikdo nic nemá. Příští zasedání proběhne v úterý 15. května, na které vás tedy vítám a paní předsedkyně ještě jednou děkuje tlumočníkům. Děkuji vám a uzavírám dnešní zasedání.